This Il presidente. Přichází pan předseda. Allora, Děkuji vám. Eh, drazí kolegové, drahé kolegyně, znovu zahajuji naše zasedání a chci přivítat eh, všechny kolegy v sále, zástupce komise,